Děkuji, ctění poslanci a poslankyně Evropského parlamentu, drazí kolegové, dámy a pánové. Je pro mne nesmírnou ctí, že jsem navržena na post komisařky pro regionální politiku a samozřejmě, že jsem eh, tu dnes před vás předstoupila, abych požádala o vaši podporu. Vím, jak eh, významnou roli tento výbor sehrál při dojednávání nového legislativního rámce a chci poděkovat vám všem zvlášť i všem dohromady, všem zpravodajům, neboť se jednalo o e, vyloženě kolektivní úsilí. Po tomto několika letém úsilí máme nyní reformní e, balíček, legislativní balíček politiky soudržnosti. Vím, že jsou to i noví kolegové, noví poslanci tedy a poslanky, někteří mají e, značné zkušenosti z praxe a to bude znamenat značnou přidanou hodnotu. Chci také vzdát hold komisaři Hánovi za jeho veškeré snahy o reformní politiku. Regionální e, politika je praktickým projevem solidarity na základě evropského sociálně tržního modelu. Je to jedinečná mm, vlastnost evropského modelu a zvláště teď e, v souvislosti s krizí je regionální politika e, stěžení na podporu investic do reálné ekonomiky můžeme také vyslat jasný signál, že přínosy integrace by měly být poděleny mezi severem a jihem, východem a západem, spolu s tím, jak konsolidujeme konkurenceschopnou ekonomiku napříč celou unii. Proto se domnívám, že regionální politika bude mít výraznou přidanou hodnotu a e, prorůstový e, balíček e, představený panem Junkrem v tom také se hraje svou roli a to i včetně účasti eh, sociálních partnerů a eh, organizací občanské společnosti. Tato politika bude stěžení při plnění hlavních priorit komise v oblasti inovace malých a středních podniků, digitálního jednotného trhu, Evropské energetické unie, klimatických změn, transevropských sítí a sociálního začlenování. Ovšem učiní tak způsobem, který bude přizpůsoben specifickým národním, regionálním a místním okolnostem a znalostem, ať už v eh, našich eh, metropolích nebo i v některých odlehlejších oblastech. Regionální politika má schopnost zapojit regionální a místní subjekty, 270, eh, více než 270 regionů a 500 milionů občanů se na tom podílí společně. Je to tedy, není to eh, nástroj rozpočtové podpory nebo fiskálních transferů, není to žádná charita od eh, bohatých k chudým. Jsem přesvědčena, že investicí do našich regionů, do reálné ekonomiky a do našich občanů, tím, že jim pomůžeme dosáhnout plného ekonomického potenciálu, posilujeme i evropskou ekonomiku. Jedná se o eh, Unii, kde celek je více než soubor jejich částí. A nyní mi dovolte říci vám pár slov o eh, svých politických prioritách, pokud budu potvrzena v této funkci. Má eh, přední priorita je maximalizovat příspěvek regionální politiky k roli Komise na podporu růstu a pracovních příležitostí. To je reforma, ke které, reforma, ke které tento výbor tolik přispěl. E, zakládá tuto politiku jako investiční pilíř ekonomické zprávy. Je to e, nástroj, který má plnit skutečný výsl, skutečné výsledky a má pomoci Evropě vybřednout z krize. Musíme zajistit kvalitní e, operační programy na příštích sedm let a musíme převést dobré úmysly vyplývající z partnerských dohod do skutečné operační reality, která bude znamenat eh, citelný rozdíl v životě všech evropských eh, občanů, i těch eh, znevýhodněných, zranitelných, i těch regionů, které jsou vystaveny větším rizikům. A kvalita těch programů by neměla být žádným způsobem narušena nové prvky v regulačním rámci, na vytvo- které mají vytvořit lepší polici, eh, politiku, včetně zaměření na eh, účinnost a výkonnost, včetně toho, aby byly eh, respektovány všechny podmínky pro přidělování fondů, aby byly sladěny s evropskými prioritami v souladu s evropským rámcem ekonomické zprávy. Tam, kde se nedostává veřejných zdrojů, je jasné, že lepší programy přináší více růstu a pracovních míst. Chci postupovat v úzké spolupráci s kolegy zodpovědnými za sektorové politiky a hledat eh, přitom spolupráci a synergie napříč společenstvím. Chci tímto požádat i o, o vaší podporu při předávání poselství členských států programové období 2014 eh, až 20 už nesmí eh, být pokračováním toho, co se dělo předtím. Musíme skutečně využít příležitosti a maximalizovat využití každého eh, jednotlivého investovaného eura. Všichni máme stejná práva a závazky. A teď se dostávám k závazkům. Myslím, že hlavní příjemci ko- kohezní politiky mají určitý závazek uči daňovým poplatníkům, aby z těch investovaných prostředků skutečně získali maximum. Je to nesmírná příležitost a musíme prokázat náš závazek vůči, evropskému projektu tím, že splníme konkrétní cíle. Společně jsme silnější než samostatně a jak sam, samozřejmě chci eh, přivítat tuto příležitost, tu představit eh, v příštím, eh, v příštím období, to výsledek jednání eh, o novém regulačním rámci. Je mým přesvědčením, že je, jsou důležitější věci než jenom peníze samotné. Potřebujeme budovat kvalitní státní zprávy, veřejné zprávy, a to zvláště v těch méně rozvinutých členských státech. To pro mě bude neustálou prioritou urychlovat implementaci stávajícího programu, budovat podporu instituční kapacity v nových programech a podpořit členské státy i v průběhu celého příštího programového období. Účinná ekonomická strategie si žádá silné partnerství mezi soukromým a veřejným sektorem a jasné cíle. Potřebujeme kvalitní partnerství, která sehrají svou roli v průběhu života těchto programů. Můžeme se hodně eh, poučit z dobrých postupů rozvinutých v některých obcích a regionech, eh, některými orgány a některými nevládními organizacemi. Já chci plně využít možností, které nám skýtá eh, Urban Network a pilotní projekty. Za třetí, Jde mi o to, abychom, že ne vždy dostatečně zjednodušujeme život příjemcům těchto politik. Musíme více naslouchat těm menším podnikům, kterým, které, které mají pochybnosti um, ohledně hledně žádání či získávání pomoci z evropských zdrojů, protože ten proces je pro ně někdy příliš zdlouhavý nebo eh, náročný. Takže já chci spolupracovat s členskými státy, abychom plně eh, dodrželi veškerá pravidla zjednodušování. Za čtvrté, vzhledem k tomu, že politika soudržnosti představuje zhruba třetinu evropského rozpočtu, budu věnovat eh, pozornost všem opatřením vedoucí k tomu, aby eh, fondy byly náležitým způsobem spravovány, v souladu s principy fin- správného finančního řízení. Nebudu mít vůbec žádnou toleranci vůči podvodům a chci, abychom se lépe zaměřili na účinnost politiky a na její výsledky. Chci spolupracovat s tímto výborem, tak, abychom mohli o těchto otázkách hovořit do větších podrobností a aby výsledky byly lépe sdělovány občanům, protože myslím si, že je vidět, že ne vždy jsme schopni jasně sdělit, kolik jsme schopni toho udělat. A tato diskuze potom bude mít dopady i na vyjednávání dalšího legislativního rámce po roce 2020. Chci se účastnit té širší debaty na toto téma chci zapojit Evropský parlament již v raném stádiu. Jak řekl pan předseda Juncker v politických pokynech budoucí komise, revize víceletého rámce v roce 2016 by měla být využita k tomu, abychom nasměrovali evropský rozpočet ještě více k posilování růstu a pracovních příležitostí a konkurenceschopnosti. A v tomto směru vás chci ujistit, že bych ráda vedla otevřený a konstruktivní politický dialog ohledně jakýchkoliv otázek a problémů, které se mohou vyskytnout v rámci mého portfolia. Domnívám se, že vztah mezi Evropskou komisí a Evropským parlamentem by měl eh, být založen na transparentnosti, vzájemné důvěře, respektu a společném eh, cíli pracovat ve prospěch všech občanů. A proto eh, doufám, že budu moci s vámi spolupracovat při plnění našich společných evropských cílů. Děkuji vám za pozornost a těším se na naší debatu v zájmu společného úspěchu naší politiky.